Okay, everybody, we'll open the meeting. Dobrý den, zahajuji naši dnešní schůzi. A pokud se nám podaří to probrat rychle, tak si můžeme o tom dělat přestávku před hlasováním. Nejprve tedy přijetí programu. Má někdo nějaký návrh na změnu? Pokud ne, tak to považuji za schválené. A teď sdělení předsedkyně. To je, což je velmi eh, důležité, protože vám mohu říct poslední informace o probíhajících eh, trialo, trialozích. Od poslední schůze jich byla celá řada, například těch národních eh, účtech. Tady jsem já, já zpravodajkou. 1. června jsme měli druhou schůzi v rámci trialogu. Dosáhli jsme pokroku, dohodli jsme se na kompromisech o legislativní části a příloze A a příští zasedání bude asi 21. 22. a tam budeme probírat přílohu B. Omnibus 2. Ten trialog eh, zatím eh, nedosáhl výrazného pokroku. Zhoda na hlavních cílech omnibusu, tedy eh, sladit solventnost 2 s nařízením IOPA, ještě dosaženo nebylo. Komise eh, má velmi restriktivní názor na to, na přijetí eh, společných technických standardů, přičemž u jiných eh, podobných legislativních nástrojů bylo možné se na takových standardech dohodnout. A proto jsme vyzvali komisi, aby se zúčastnila další schůze 22. června. Dále jde o korelační tabulky, státní dluhy a další otázky, které souvisejí s dlouhodobými zárukami, například u investic. A tento týden se konal také první trialog o evropských fondech rizikového kapitálu a fondech pro sociální podnikání. To bylo 4. června. Tyto trialogy pořádáme společně, protože to zasahuje do pravomocí i dalšího výboru. Teď jsme porovnávali pozměňovací návrhy parlamentu a rady. Dosáhli jsme velkého pokroku a příští trialog bude během plenárního zasedání ve Štrasburku 12. června. Tento týden už jsme měli dvě schůze a dnes budeme mít třetí, kde dosahujeme pokroku, pořád eh, se držíme formátu směrnice. Snažíme se vyřešit nejprve ty nejspornější otázky a potom dosáhnout dohody u těch méně sporných věcí. Práce na tom bude ještě pokračovat a, e, a to včetně dnešního odpoledne a příštího týdne ve Štrasburku. Tolik tedy k trialogům. V rámci sdělení bych také chtěl říci, že jsem se dozvěděla, že lobbysté nám posílali trošku podivné e-maily, včetně video, videí eh, a myslím, že někteří členové tohoto výboru s tím mají trošku problém. Svene? Chtěl jsem, chtěl jsem jenom krátce říct, že se domnívám, že zasílání elektronických jednosměrných eh, videozáznamů, které vysílají určité poselství s odpovídající elektronikou, je jak pro obrazovku, tak pro generální tón příliš daleko jdoucí. Nemám tedy nic proti tomu, když se rozesílají materiály poštou, které potom jdou do normálního recyklačního procesu, ale rád bych věděl od kolegů, zda dostali také tyto eh, video záznamy. Já bych rád věděl, zda by bylo možné omezit se v takovémto případě pouze na papír, abychom to mohli potom zrecyklovat, eh, protože by to jistě nepřispělo eh, k New York Stock Exchange. Já se domnívám, že zasílání elektronicky nevyžádaným způsobem na, nám poslancům nepomůže ani životnímu prostředí, ani problémům samotným. Možná, že k tomu přijme nějaké usnesení eh, výbor pro životní prostředí, uvidíme. Teď eh, můžeme přistoupit k bodu 3. Toto je Tady jde o výměnu názorů. Je to taková minisměrnice, kde jde o sladění dat Omnibusu 2 bez toho, aby tady nebyla eh, mezidobí, kdy nebude platná legislativa v oblasti eh, zajištění. A já jsem zpravodajkou a můžeme to přijmout v rámci zjednodušeného postupu. Jde o to, abychom se vyhnuli právnímu vaku, než vstoupí eh, platnost Omnibus 2 v, v říjnu 2012. Takže komise navrhuje odložení data vstupu platnosti solventnosti 2 až na rok, až na červenec 2013. 30. června 2013 na těch datech eh, jsme se dohodli už v rámci trilogu Omnibusu 2, ale hlavně jde o to, abychom se vyhnuli tomu, že by stávající směrnice přestala platit a ještě předtím by nenastoupila platnost té nové směrnice a proto se to datum musí změnit. To je Velmi jednoduchá tedy záležitost. Eh, dohodli jsme se na to s koordinátory a s vyjednávacím týmem, když jsme hovořili o Omnibusu 2. A dohodli jsme se, že se to bude přijímat bez pozměňovacích návrhů. Ale musím to samozřejmě formálně předložit. Pokud někdo si přeje k tomu něco eh, říci, Burkhardt je tedy zpravodaj pro Omnibus 2 tady není ale on se zúčastnil trialogu, souhlasil s tím a bude to tedy postup podle článku 46. Má k tomu někdo nějakou připomínku? Nemá. Takže to tím přijmeme. Teď jsme u bodu 4, ten se odkládá. To mělo být o ratingových agenturách a teď asi budeme muset počkat, až dorazí ostatní, aby se eh, mohlo hlasovat. Takže zahajuji krátkou přestávku, asi 10 minut. Okay, if you can take your seats, I can see whether... Když se usadíte, tak budu vidět, jestli nás tady je dostatečné zastoupení. Uděláme si zkoušku hlasování nejprve. Just remember to take these. Okay, have you, have you got your cards plugged in? Can we, can we do a test vote? Then can you open the vote? Uděláme si zkušební hlasování. Vložte karty do hlasovacích zařízení. Připravte si prsty na tlačítka. Je tady přítomno 28 členů. Mm. Oh, we got 32 now, that's getting better. Teď už je nás 32, 33. Right, come on, press your buttons to make sure it works. We've got 34 cards. 34 karet je funkčních. 31 už eh, zmáčklo tlačítko ještě čtyři karty v zařízení bez hlasovacího tlačítka. Já to říkám jenom proto, jestli někdo si myslí, že to zmáčkl a že to funguje, ono to nefunguje, tak eh, by bylo dobře si to ověřit. Ještě tři pořád nezmáčkli tlačítko. though. I mean, it... Okay. There's only one. Ještě jeden zbývá. Tak konečně už 36 to zmáčklo. Já jsem věděla, že když eh, vás nepřestanu otravovat, takže to všichni zmáčknete. Doufám, že většina je spokojená teď a teď můžeme začít eh, hlasování. Nejprve zpráva Antonína Sancheze Prezeda o e, úvěrech na bydlení. Jste všichni připraveni? Um, I think, Antolin, we need to start. Ano, Antoline, začneme. Takže budeme hlasovat o vaší zprávě. Takže nejdříve je to název. IMKO 1 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis B, to je na straně 3 a je to na čtyři části. První část, všichni, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní přejdeme někam, a sice ke kompromisu D což je strana 9. Kompromis D. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AK pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis E pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis F pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis G1 to je na další stránce. Toto jsou všechno kompromisní pozňovací návrhy. V textu se hovoří o ústních pozměňovacích návrzích, ale protože je to pluralita skupin, tak jsou to kompromisní pozměňovací návrhy, ale text se nezměnil. Takže nyní kompromis G a potom kompromis G2. Takže nejdříve kompromis G pro, proti, zdrželi se schváleno. A ta další část, to je kompromis G2 pro. To byl ústní pozňovací návrh a to se nyní nazývá G2. Pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní kompromis H na straně 17. všechno to, co je podloženo růžově, to jsou kompromisní pozměňovací návrhy, které jsou schváleny automaticky, takže kompromis H. Nejdříve ústní pozměňovací návrh eh, ze strany EKR. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se Zamítnuto. A nyní kompromis H. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní přejdeme ke kompromisu I, strana 21. Toto je další posňovací návrh, kde se ústní posňovací návrhy staly součástí části 6. Takže ústní pozměňovací návrh se stal šestou částí kompromisu, ale e, znění je stejné. Takže nyní budeme hlasovat o kompromisu i první část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se já se domnívám, že to bylo zamítnuto, ale raději to ještě elektronicky prověříme. Je to zamítnuto. Třetí část pro. Proti. Zdrželi se já se domnívám, že to bylo schváleno, ale zkontrolujeme to, bylo to poměrně těsné. Hlasovali jste všichni, děkuji. A je to schváleno 21 pro, 17 proti. A čtvrtá část pro, proti. Zdrželi se. Já bych to také ráda prověřila. Bylo by dobré, kdyby všechny skupiny hlasovaly pořád stejně, tak jak hlasují. Takže hlasovali jste všichni, končím hlasování a je to zamítnuto 17 pro a 20 proti. Pátá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A šestá část, což byl ústní pozměňovací návrh eh, pro, Proti, zdrželi se. Já se domnívám, že to bylo schváleno, ale raději to ještě prověříme. Tedy hlasujeme o šesté části elektronicky. Hlasovali jste všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, 22 proti. A nyní 492, což je strana 30. 492 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis K na straně 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis L na další stránce. A to je na tři části. Takže první část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní přejdeme ke kompromisu M na straně 37. A to je na čtyři části. Takže první část kompromisu M pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Takže pokud chcete, tak prověříme druhou část elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Je to 15 pro, 22 proti, takže to bylo zamítnuto třetí část pro, proti, zdrželi se, Můžeme to ještě také jednou prověřit. Prověříme třetí část. Končím hlasování. Zamítnuto 18 pro, 20 proti. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A Kompromis N na straně 43. Nejdříve tady máme ústní pozňovací návrh a potom tři části. Takže nejdříve budeme hlasovat o ústním pozňovacím návrhu, tak aby se doplnila slova from the credit decision process. Pro, proti, zdrželi se. Můžeme to ještě zkontrolovat, protože to bylo poměrně těsné. Končím hlasování, zamítnuto 16 pro, 21 proti. A nyní první část, všichni, kdo jsou pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit třetí část, mám pocit, že to bylo zamítnuto. Končím hlasování. A je to zamítnuto 20 proti, 18 pro. A nyní kompromis O na straně 45. Ne, je to na straně 44, opravuje se paní předsedkyně. Nejdříve tady máme ústní pozňovací návrh, který nahrazuje poslední větu. Takže kdo je pro ústní pozňovací návrh proti? Zdrželi se, já se domnívám, že to padá, bylo zamítnuto. A nyní kompromis O pro proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis P na straně 45, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis Q na straně 46 na tři části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třetí část. Chcete prověřit druhou část? Takže prověříme, zkontrolujeme si druhou část. Jsou tady jenom dvě části, ne? Jsou tady tři části, říká paní předsedkyně. Takže první část, kterou již máme za sebou, druhá část, že členské státy mohou zakázat používání eh, pojmu eh, advice, advisors eh, a tak dále. A třetí část potom? která hovoří o tom, že členské státy mohou pouze umožnit využívání pojmu independent advice, independent advisors a tak dále. Vy to nemáte? Ta třetí část tam není. My tady to nemáme na hlasovacím seznamu. Takže to je to je verze ze včerejška. Já nejprve budeme hlasovat té druhé části. Ověříme to hlasování, říká paní předsedkyně. A pokud to chcete zopakovat, tak to můžeme zopakovat. Máme ten text už připravený? Nejprve ta druhá část říká pan Gozes. Okay, so... Dobrá, takže první část byla v pořádku, prověříme druhou část. A nyní tedy prověříme druhou část. Končím hlasování o druhé části a je to zamítnuto 17 pro a 20 proti. A nyní třetí část. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis R na straně 49. Kompromis R, který se stává ze tří částí. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Třetí část pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis R2 na straně 51. A tady máme nejdříve ústní pozňovací návrh, takže budeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A kompromis s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis R3. To je na další stránce, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kom, pozměňovací návrh 1, 3, 5 schváleno. A nyní kompromis S na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní kompromis T na straně 55. Nejdříve ústní pozměňovací návrh EPP s podporou ALDE. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní máme dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis dvojité V na straně 57, který začíná ústním pozdňovacím návrhem EPP ALDE pro, proti, zdrželi se schváleno. A potom hlasujeme o celém kompromisním pozměňovacím návrhu V. Pro, Není to na jednotlivé části, to znamená, jsou tam uvedeny pouze články, je to tedy kompromis dvojité V. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Na kompromis AA na dvě části První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní 156 na další stránce, takže prověříme, jestliže chcete druhou část ale vypadalo to, že to bylo zamítnuto. Takže ještě prověříme druhou část kompromisu AA Pr- elektronicky. Takže hlasovali jste všichni, ano? Hlasování je ukončeno, je to zamítnuto, 14 pro, 22 proti. A nyní pozňovací návrh 156 pro, proti, zdrželi se. Můžeme to prověřit ještě elektronicky, 156. Končím hlasování. Schváleno. 20 pro, 16 proti kompromis A B. Nejdříve hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní kompromis AB jako celek pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis AC na další stránce pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AD. Kompr... Mlouvám se, říká paní předsedkyně. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 726. A to jsou je vyškrtnutí pro, proti, zdrželi se schváleno. 160 padá a nyní máme IMKO 112 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní kompromis AD pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní přejdeme ke 165C. Pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to je schváleno, ale ještě to prověříme. Takže hlasujeme elektronicky o 165. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 16 pro, 19 proti. IMKO 114, první článek pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 730 a 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 731 a další, což jsou všechno vyškrtnutí. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Sedmset třicet šest. Pro, proti, zdrželi se já se domnívám, že to bylo schváleno a ještě to prověříme. To je 736 a IMKO 115. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro a 20 proti. Nyní 737 pro proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis AE, což je na další stránce. Kompromis AE pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní IMKO 122 na straně 63 dole pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Ještě to prověříme. Takže IMCO 122 je to eh, poslední řádka stránky z 63. Takže toto padá, jestliže byl kompromis A schválen a myslím si, že my jsme to také zamítli, takže je to vlastně stejné a nyní 760, 764. Kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 765 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo zamítnuto. Ještě to prověříme. 765. to je zamítnuto, je to 18 ku 18. IMKO 123 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 766 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A to je stejné jako další návrhy Mko a Jury a nyní kompromis AF. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis C na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní na stránce 70, 700, pozňovací návrh 768. šedesát these have all been adopted. Yeah. So therefore you go here. Because these are all linked to the It's in their voting list. Okay, right, this is, this is one of these complicated ano, to je komplikovaný pozměňovací návrh. Jestliže byl schválen kompromis C, Q a další, potom přejdeme ke kompromisu 7, 6, 8 a ne ke kompromisu R, protože Kompromis R padá, takže nyní přecházíme k, k pozňovacímu návrhu 768 na straně 70. Je n'ai pas fait les... Já jsem eh, nestudoval na Politechnice, takže mám pro vás jednu otázku týkající se... Protože jsem asi přeskočil stránku. Tady je kompromis H. Automaticky přijato, pokud eh, eh, to bylo přijato, ten kompromis H. Depuis que la gauche est au pouvoir en France, on ne comprend plus rien. Mais... Nevím, jestli je kompromis je víc. Okay, um, I will, I... I, I can explain I can explain. Mohu vám to vysvětlit. Takže to je skvělé, že nám to můžete vysvětlit, ano? Vy opravdu musíte být z království, abyste to dokázali vysvětlit. Co to znamená? Je to, že kompromis H obsahoval také body odůvodnění a o tom již jsme také hlasovali. A na mm, tyto úvodní ustanovení jsou vlastně již odhlasováno v rámci kompromisu H a právě proto už o tom nemusíme hlasovat, protože kompromis H byl schválen. Bohužel neznají naši občané hlasovací lístky, jinak, bychom se, jinak by se skutečně ptali, co to tady vlastně děláme. Hm? Antolin. Yeah, okay, okay. Antolin. Antolin. Já bych jenom rád vysvětlil, že skutečně tento článek 3, na který se vztahuje kompromisní návrh, Tady eh, je řada definicí a definice jsme schvalovali jedno po druhé. Tudíž proto jsou začleněny také sem. Odkazuje se tady na všechny definice, které jsme schválili. My jsme prostě chtěli definovat všechno naprosto jasně pro rozvoj, aby tady byla naprosto jasná koherentnost mezi definicemi a všemi transakcemi. Všechny otázky jsou začleněny. Right. So, um, all is well, but it was an attempt to be transparent. Ano, všechno je v pořádku a nyní se pokusíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 768. Pro. To je na straně 70 pro, proti zdrželi se schváleno. 126 imko pro, proti zdrželi se schváleno. Kompromis AH pro proti, zdrželi se schváleno. A nyní AA, to je pod tím, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní AH, což je na další stránce, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis A, na další stránce 72 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A není kompromis B. Tady došlo k novému rozdělení, já to raději přečtu. První část je bod odůvodnění 8 poslední věty. Therefore apply to credit guaranteed to consumers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 Takže hlasujeme o první části pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. A druhá část, to je zbytek úvodního, úvodních ustanovení. Takže kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. A nyní kompromis C na stránce 74 pro proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis eh, takže kompromis AI pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromis A je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní kompromisy I, H, N, dvojité V. To je kompromis kompromisů, takže pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis AB pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis AK pro, proti, schváleno. Opět eh, kompromis kompromisu EFGS. Oh, right. Takže tento evidentně byl automaticky přijat. Je to samostatně se přijímající eh, kompromis kompromisů. Stínoví zpravodajové asi vědí, eh, o čem eh, se teď jedná. CDR3 jsme byli proti eh, příliš složitým přebalovaným eh, výrobkům a teď tady máme balení, balení, balení. A možná, že bychom to mohli opravit v nějaké XT revizi té směrnice v budoucnosti. Dobře, prostě je to přijato, nikdo nic. Antolín asi eh, ví, o co jde. Doufáme, že to je tak správné. Teď jsme u kompromisu I na následující stránce 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis K byl zase přijat automaticky, protože to je ústaní, eh, úvodní ustanovení, které bylo přijato předtím, takže to je schváleno. Kompromis L. O tom hlasovat musíme. Kdo je pro? Možná by to šlo nějak rozdělit. Kdo je pro? Proti? Přijato. Jestli se předsedkyně začne moc smát, tak to nikdy neodhlasujeme. Teď tady máme eh, zase kompromis M, který se sám osobně, eh, samostatně přijímá. A teď jsme u kompromisu O. Paní předsedkyně, já mám pocit, že pokud tato schůze se nahrává, tak se proslavíte při silvestrovských pořadech v našich televizích v okamžiku, kdy Evropa je v hluboké krizi, se paní předsedkyně popadá za břicho. Uh, uh, Jestli mě dáte na YouTube, tak uh, mám malér. Eh, už ani pořádně nevidím. Teď kompromis O se předtím sám přijal. Teď jsme u kompromisu N. I to se samo přijalo. Vypadá to čím dál více jako nějaké zautomatizované obchodování na burze. Kompromis M je také automatický, protože to je úvodní ustanovení kompromisu M. Stejně tak to platí pro P. To, o čem musíme hlasovat, je AF. Já to ještě dovrším. Evidentně jsou tady dva kompromisy M, které pokrývají různé pozměňovací návrhy. Můžeme si vyjasnit eh, tu situaci s kompromisem M, jestli tam jsou dva nebo ne? Antolin? No, uvidíme. Rád bych vysvětlil jednu věc. Chtěl bych vysvětlit, že když jsme schvalovali nejrůznější články, tak já jsem předložil společně úvodní ustanovení a článek zároveň. A proto vlastně tady byly dvě části, ale protože už jsme schválili předtím kompromisní návrhy pro články, pak úprava tohoto návrhu jde ruku v ruce s bodem úvodního ustanovení, aby tady byla ustanovena větší koherentnost. Proto ty články, které už jsme odhlasovali, mají všichni své, všechny své odpovídající body, úvodní body ustanovení. A proto, když jsme je schválili, no tak v pohodě. A když se neschválili, tak už je to také vyřešeno. A tudíž tady není žádný problém nekoherentnosti, protože, jak říkám, všechny odhlasované články mají své odpovídající recitály. Right, apparently everything uh, up until takže všechno až do, do A F, což je na stránce 83, jsou úvodní ustanovení, která se vztahují k příslušným článkům a byla přijata, když jsme hlasovali o těch eh, vlastních článcích. Takže abychom eh, si ušetřili další chychotání, tak můžeme přejít eh, ke kompromisu AF na stránce 83. kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. A teď můžeme hlasovat o celém pozměněném textu a uděláme to elektronicky. Celý pozměněný text, prosím, můžete hlasovat. No. Is everybody voted? Okay, votes closed. Končím hlasování. 35 pro, 3 proti jeden se zdržel. A teď budeme elektronicky hlasovat o legislativním usnesení. Hlasovali všichni, končím hlasování a i to bylo přijato 35 hlasy pro, dvěma hlasy proti, dva se zdrželi.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 Tak, eh, teď máme jeden úplně normální hlasovací seznam. Eh, týká se to zprávy pana Stolojana, provádění směrnice o spotřebitelském úvěru. Jsou všichni připraveni k hlasování? Takže zahajuji. Kompromis A, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. Sedmička, kde pro? Proti Zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to zamítnuto 16 pro 22 proti. Číslo 5, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 8, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 9 na dvě části. Nejprve první část, kde pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Teď jsme u kompromisu B. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. To je číslo 6. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. A Další je číslo 16, kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 17 byl totožný. Sedmnáctý, eh, sedmnáctka byl totožný, a teď osmnáct, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Takže to odpadá. Teď jsme u 19. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Jsme u 22. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato 20 pro, 17 proti. 23 se ústní. Nejprve ten eh, ústní pozměňovací návrh eh, u 23, kde pro, proti, zdrželi se přijato. A teď pozměn, celý pozměněný eh, pozměňovací návrh jde pro, eh, proti, zdrželi se, přijato. A 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 30, kdo je pro, proti, přijato. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Neč, teď elektronické hlasování o pozměněném eh, textu. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. 38 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Výborně, eh, výborný výsledek, gratuluji Teodore. A to je všechno, říká paní předsedkyně. Příští schůze bude pondělí 11. června ve 14.